presidente. Ma per su che, su che cosa? Care kolegy. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, dobrý den. Dvě oznámení. První se týká písemného prohlášení, které předložili poslanci Castex, Brantner, De Jong, Preda a Weigel. Týká se to programu Erasmus a e, e, e, pro středozemní moře a Leonardo. Je to písemné prohlášení, které bylo podepsáno více než většinou poslanců v parlamentu a tudíž to eh, bude eh, podle článku 123 předloženo osobám, které, kterým je určeno toto prohlášení a bude to i dáno do zápisu. Takže chtěl bych eh, poblahopřát autorům a předkladatelům tohoto prohlášení. Já si myslím, že pan Pejon, jak vidím, chce něco stručně říci k tomu. Jménem všech čtyř kolegů bych chtěl poděkovat ostatním poslancům, kteří umožnili přijetí této iniciativy. Chci říct, že to je velmi výrazný signál ze strany Evropského parlamentu vůči našim jižním partnerům a mládeži. A myslím, že komise by měla co nejdříve připravit konkrétní návrhy týkající eh, tohoto programu a aplikace programu Erasmus a Leonardo této oblasti. Grazie, grazie, onorevole Pejon. Děkuji, eh, pane kolego. A nyní přejdeme k druhému sdělení. Eh, jde o opravu eh,